Good afternoon. Odpoledne. A pokračujeme dál s naším pořadem jednání. A pro toto odpoledne je to eh, výměna názoru s panem komisařem Hánem. Jehož vítáme poprvé na rozpočtovém výboru od doby, kdy se zhostil svých povinností komisaře pro rozpočet od 1. prosince loňského roku. Je to samozřejmě vysoce důležitá složka v, komis, v rámci komise, protože teď se projednává nový víceletý rámec. Měl by to být základ hlavních strategických výzev a návrhů komisařky von der Leyenové. Na našem slyšení v říjnu jste řekl, že cokoliv co bude pod tou úrovní navrhovanou komisí pro víceletý rámec, by mohlo být škodlivé pro naší cíle, mohlo by to eh, eh, ohrozit eh, schopnosti Unie splnit vytyčené cíle. Také jste hovořil o možnosti průchodnosti zavedení nových zdrojů. Pochopitelně, že se těšíme na informace od vás o těchto otázkách a dalších. A mezi tím komise eh, začala představovat svoj, svoji zelenou dohodu a mechanismus pro spravedlivou eh, transformaci. A samozřejmě, že to je jedna z věcí, která se těší eminentnímu zájmu našich eh, poslanců, poslanců tohoto výboru spolu s víceletým rámcem a budeme muset dbát na implementaci rozpočtu ještě pro dobíhající um, předchozí víceletý rámec a bude stále důležitější se připravit na eh, některé scénáře v případě, že by eh, víceletý rámec nebyl přijat. A předtím, než panu Hánovi dám slovo, na úvod. A byl bych rád, kdyby eh, hovořil ne více než řekněme 10 minut. Tak eh, a pak eh, dále dáme tedy slovo koordinátorům, koordinátorovi. A já myslím, že to uděláme trochu jinak než dopoledne budeme mít blok na každý příspěvek pětiminutový, takže můžete položit otázku a bezprostředně poté vyslechneme odpověď pana komisaře a poté po koordinátorech bude prostor pro dotazy od dalších poslanců, samozřejmě zpravodajové k víceletému rámci a k rozpočtu na rok 2021 ale tam, abychom dodrželi časový limit, každý blok by měl být tak tři minuty. Takže, pane komisaři, dávám vám slovo. Děkuji um, vám mnohokrát, pane předsedající. Připomněl jste mi, že oficiálně je toto mé první vystoupení zde ale vzhledem k tomu, že se se spoustou z vás setkávám každou chvíli i jinak, tak jsem si to vůbec neuvědomil. Řekl bych, že v mezidobí máme velice dobré pracovní vztahy a eh, těch deset minut, které jste mi dal, myslím, ani nevyčerpám, eh, protože o věcech mluvíme dostatečně. V podstatě to, co jste právě řekl, k tomu nemám, tomu nemám co vytknout. Eh, můj předchůdce Ettinger a předchozí komise, eh, na, na kterou navazujeme, nám dala podněty, abychom se zamysleli nad tím, co vlastně chceme pro budoucnost EU. Eh, chceme prosazovat záměry parlamentu a rady a samozřejmě musíme zvážit také Brexit. Tím pádem vlastně máme návrh, který nespadl z nebe a který chceme hájit. A v mezidobí se vyvinula taková dynamika. Díky bohu jsem rád, že parlament byl vždy velice angažovaný v přípravě našich usnesení a to i předchozí parlament, i tento parlament. No a v radě Můžeme doufat jenom v intenzivní spolupráci, zejména nový předseda rady Charles Michel má mandát, na kterém doufejme bude dále pracovat. Máme intenzivní kontakty s jednotlivými členskými státy. Já tam působím v podstatě jako takový mediátor nebo facilitátor a e, jako takový se snažím dostat se i do jednotlivých členských států a vyjadřovat tam naši jednoznačnou pozici. Takže například na konci tohoto týdne pojedu do Stockholmu. Jak jsem řekl, je důležité, abychom ty cíle, těch cílů, které jsme si stanovili, také dosáhli. Zastáváme velice jasnou pozici Evropského parlamentu, kterou jste si stanovili, zejména zde v rozpočtovém výboru. Eh, sedí tady konec konců spousta z vás, kteří něco víte o předchozím víceletém finančním rámci. Je to například téma vlastních prostředků, ale i flexibility. Víte, že to je velice důležitá věc. A z předchozích eh, kol vyjednávání eh, máme dojem, že rada nás nebrala tak úplně vážně a tím pádem teď dáváme hodně důraz na to, abychom i v této oblasti dosáhli výrazných pokroků. Myslím si, že eh, tady je důležité podobně, eh, jako to říkáme členským státům, apelovat na to, že vlastní příjmy neznamenají, i když by si to některé země přáli, včetně té mé, aby Evropa a její rozpočet byl složen jenom z jejich vlastních prostředků. To si myslím, že se během našich životů, včetně životů těch později narozených zde v sále, nestane. Jde o to, abychom však v této oblasti podnikli tímto směrem první výrazné kroky. Jak bylo řečeno, teď od prosince máme eh, ten vyjednávací box finského předsednictví. Víte, že bojujeme o každé číslo, o každou desetinou čárku a to až do třetího až čtvrtého místa, protože za sedm let jsou to miliardy, které budeme rozdávat. To, co je teď na stole 1,076 ehm, ehm, procent hrubého národního důchodu, to je pokrok oproti předchozímu návrhu rady, ale není to to, co bychom my považovali za dostačující. Takže je dost možné, že se věci ještě změní. My jako komise jsme navrhli jednoznačné škrty, abychom mohli obsloužit všechny aspekty našeho zemědělského a soudržnostního prostředí a vlastně naopak i v jiných oblastech politiky, které uznáváme jako důležité, konkurenceschopnost, zelená dohoda, digitalizace, migrace, bezpečnost, výzkum, vývoj, inovace. Tady chceme mít odpovídající možnosti. A na finský návrh rady toto zase trošičku změnil Eh, ve smyslu eh, rozdělil to třetina třetina. A zde spoléháme samozřejmě i na vaši podporu, že to téma vlastních zdrojů eh, se ještě posílí, protože jde o sedmileté období. To má svoje výhody, že to řešíme takto nadlouho, ale znamená to také to, že třeba tu migrační krizi ne, jsme nebyli schopni řešit tak, jak bychom si třeba byli bývali přáli. To znamená, kdybychom byli bývali měli finanční flexibilitu, mohli bychom i odpovídajícím způsobem reagovat. Jsou zde některé body, a to říkám zcela otevřeně, kde by člověk řekl, no tak to je taková, ta, takový, takový rozměr rozpočtu, který je v podstatě naprosto zanedbatelný, ale když si uvědomíme eh, jedne, jednotlivé kapitoly, jednotlivé oddíly, tak že vlastně eh, škrtáme o nějaké 2 miliardy euro eh, z celkem ze 75 miliard zhruba a ani tyto škrty nejsou obrovské. Těch 75 miliard to jsou v podstatě tři bloky a Víte, že hovoříme o nějakých správních nákladech celé, celé unie, všech institucí a všech jejich orgánů, včetně Evropského parlamentu samozřejmě. Takže ty náklady na zprávu, to je zhruba 6,7 celého rozpočtu. Já si myslím, že tím jsme více než konkurenceschopní vůči jakékoliv jiné veřejné administrativě v Evropě nebo na celém světě. Takže tento blok eh, se stává z třetiny eh, penzí, z třetiny energií, nájmu a tak dále a třetina jsou platy. Eh, na období příštích sedmi let je jediný blok, kam můžeme zasáhnout, jsou ty platy, protože penze jsou pevně dané, dané a energie a nájmy to je také dlouhodobě určováno, jsou tam dlouhodobé smlouvy. E, což by znamenalo, kdybychom u jedné třetiny u tohoto bloku udělal škrty za 2 miliardy, to zjednodušeně znamená, e, že v příštích několika letech e, lidé, co odejdou do důchodu, v kterékoliv instituci nebudou moci být nahrazeni. To je poměrně jasné a myslím si, že si to nemůžeme dovolit pakliže máme takto konkrétní záměry, které chceme implementovat. Ale řekl bych, že tady jsou určité pozitivní efekty v tom eh, vyjednávacím boxu, například otázka ochrany klimatu eh, a to 20, ta 25% úroveň pro této sektor napříč všemi politikami. To je velice důležité. Velice důležitá je také právní státnost, a to, že bude v těch nástrojích náležitě zohledněna. E, mechanismus pro spravedlivou transformaci, o tom jsme mluvili už minulý týden zde v parlamentu. E, tady má předsednictví rady explicitně řečeno, e, tedy tak nějak pur memoir, že uznávají, že to základní financování těch 7,5 miliard euro čerstvých peněz, které budou nad rámec tedy všeho. A co se týká toho mechanismu pro, trans, pro spravedlivou transformaci, se minulý týden hodně diskutovalo. Já si myslím, že to teď nemusím dále rozvádět. Je velice důležité a komise udělá vše, co je v jejich silách, eh, aby podpořila chorvatské předsednictví, eh, aby prohloubila spolupráci s Evropským parlamentem já to vidím jedině pozitivně, eh, tedy že na jedné straně, že předseda Michel zde byl a měl s vámi výměnu názoru, ale také, že premiér Plenkovič se zúčastnil jednání zde a chápu vaši pozici eh, v rámci vyjednávání, která jsou teď, teď pozastavená a na druhou stranu máme určitý časový rámec, v rámci kterého se pohybujeme a eh, je potřeba dosáhnout zde určité přiměřenosti, abych tak řekl. No a úplně poslední věc, to je otázka, o které hovořili pan předseda, tedy ty contingency planning, nějaké nouzové plány. Ehm, to eh, také někteří z vás relativizují, ale já mohu jedině zopakovat, že teď bychom se měli zcela, zejména v tom prvním letošním půlroce, zaměřit eh, na možný pokrok ve víceletém finančním rámci a contingency plan je Ehm, úplně ta poslední možnost, jakou můžeme a musíme použít, ale znamená to, že se spustí celý takový logistický oběh nebo celý takový proces. Ehm, když se podíváme na závěry víceletého finančního rámce, tak to se tím vlastně celé odloží a zároveň ehm, je tady určitá potřeba se tím zabývat už teď touto možnou eventualitou. No, eh, ještě jednou bych vám rád přislíbil, že chci dosáhnout co nejužší spolupráce s vámi. Myslím si, že v rámci uzavírání rozpočtu pro rok 2020 už tato spolupráce nastala. Myslím si, že zafungovala velice dobře a vy víte, nebo ti z vás, kteří mě znají déle, že u mě máte vždy otevřené dveře, takže je vždy možnost vést bilaterální dohody a myslím si, že je velice důležité, abychom zejména u otázky budoucího financování eh, táhli v důležitých politických oblastech za jeden pro vás. Děkuji vám za dosavadní snahu a mohu vás ujistit, že e, samozřejmě mý generální ředitelé, náš celý tým bude pracovat s vámi, abychom dospěli rozumného výsledku. Teď potřebujeme to, abychom všichni provedli nebo si vypracovali takový nějaký, mm, takovou nějakou zprávu očekávání, abychom se jaksi nerozptýlili, naopak, abychom se spíše přibližovali jeden druhému. Jinak eh, toto cvičení v tom časovém rámci, jaký máme, bude pro nás pro všechny velice těžké. Děkuji vám. Thank you very much. Děkuji. Pan Fernandez. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Dovolte mi poděkovat eh, panu komisaři za to, že se dostavil, za jeho odhodlání, což se konec konců prokázalo i v průběhu slyšení. Jasné, že předchozí pozice komise je jakýmsi minimem. A co tě teď myslím tou, tou původní uh, pozicí? s, protože se zelenou dohodou a závazky nové komise musíme provést určitou aktualizaci, alespoň na technické úrovni. Se musí změnit ta čísla. Jsou to určité dopady nových priorit a jak jsme řekli, nové potřeby, nové priority. To všechno si vyžaduje peněžní prostředky dodatečné. Co se týče členských států, které hovoří o snížení správních výdajů, to je past. A my se nenecháme polapit eh, do této pasti. To je populismus. Říkáme občanům, no, musíme se snažit. Pokud nějaký členský stát mi dá příklad instituce nebo malého podniku nebo organizace, která má méně než 7% správních výdajů, tak pak, můžu, mohu, pak se můžeme o tomto tématu bavit. Ale žádný členský stát až do teď takový příklad nedal. Potom mechanismu. Chci, chci tady eh, upozornit na ten mechanismus pro, pro eh, spravedlivou transformaci. Eh, fond, který ne, nemůže být proti soudržnosti nebo, sou, nebo kohezním zemím. A pak je tu ještě jedna věc. Nelze říci, což je v rozporu s tím, co jsme přijali, že Invest EU a investiční banka budou alokovat po členských státech. To je špatně, a nemůžeme takto mást členské státy. Žádné, žádné takové přidělování earmarking eh, tu není v rámci EIB a eh, Invest EU. A komise přitom udělá odhad částek pro, za, na členský stát. No tak to, to, to vůbec nejde, protože to je v, to je v podstatě v konkurenci, to je na úkor toho nemůžeme říct členským státům, že dostanou nějaký členský stát, že dostanou něco, co je prostě jisté, a pak, že to bude podle projektu. Čili, že to je tržně, je, jak si je, to je určitě orientované na základě určité soutěže. Samozřejmě je užitečné říct, podívejte se, co dostaneme, ale ona to není pravda. protože to má být něco, co vede k určité konkurenci. To bychom si měli říct zcela jasně. Říkat opak totiž může znamenat, že bychom změnili právní základ Invest EU a vy říkáte, že tak to nebude. Pokud to nezměníme, nemůžeme pak mít distribuci Invest EU nad rámec EIB. Můžete mi říct, že je to jenom odhad. A já říkám, no dobře, tak mi pak řekněte, jak jste dospěli k tomuto odhadu a jak víte, jaké jsou projekty, které členské státy, které členské státy předloží. Podle mě je to nemožné. Děkuji za veškerý závazek, panu komisaři, za veškeré odhodlání. Jsem si jist, že se budeme snažit dospět k dobrému rozpočtu. Řekl jste jednu věc, která je pravdivá. Naše pozice je silná, protože jde o dobrou metodiku, protože je to, jsou to kvalitativní prvky, nejsou to jen čísla, jsou to výsledky politik. A 1,3 1,3 to není ambice. To je to, co žádají občané. žádá to komise a členské státy to v podstatě žádají taky alespoň na té deklarativní úrovni. Děkuji. Takže to panu Hanovi dává celých pět sekund na odpověď. na základě této první zkušenosti to musíme mm, tu choreografii, tak říkajíc, eh, trošku upravit. A trochu jsme si tady promluvili s panem Mánem. Dobře, takže to skupíme několik otázek a pak odpověď, protože jinak se nikam nedostaneme v tom procesu. Ale prosím. O stručnost. Paní Guardia Zabal. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane komisaři, ve výboru pro rozpočet. Ano, je pravda, že jsme se hodně těšili na výměnu názorů s vámi. Situace na finančních trzích eh, není nijak nová, ale po, s každým novým měsícem vidíme, že se nedosahuje žádných velkých pokroků ani v radě, ani v našich diskuzích, které vedeme tady v parlamentu. Takže mě to trochu zneklidňuje, kam se budou ty diskuze ubírat, eh, zejména tedy ty diskuze na radě a já se bojím, abychom se příliš nevzdálili tomu, eh, co navrhuje komise a co považuje za rozumné parlament. Diskuze o VFR obsahují eh, celou řadu důležitých věcí v negoboxu, které se musí řešit spolurozhodováním také v, na, v odvětvových nařízeních. A tady, jak si mám pocit, že se ty diskuze vůbec neposunuly a přitom parlament má právní povinnost vyjednávat s radou. Ohledně zprávy a administrace nebudeme ztrácet čas. Všichni víme, že eh, zpráva je efektivní ale nenahrazovat pracovníky, kteří odcházejí do důchodu, tak nevím, jak toto může zajistit efektivnější fungování. Chtěla bych se vás teď zeptat konkrétně na financování Green Deal, protože vy jste to ohlásili jako komise, mluvili jste o jednom bilionu pro příští roky. bych teda využila ty údaje, které uvádí komise, že potřebujeme nejméně 260 miliard eur ročně navíc, a jak si nevím, jestli eh, nám to vystačí do toho roku 2030. Já když si to spočtu, tak je to 2,3 bilionu, tak eh, nevím přesně. Eh, jak eh, se podaří tyto obrovské prostředky navíc eh, zmobilizovat, protože v oblasti financování hovoříme o VFR, Dobře, u klimatických změn jsme navýšili ty peníze z 20 na 25 ale nejde o nové peníze. Pak mluvíme o Invest EU, tam ty peníze zůstávají víceméně stejné. Pak mluvíme o Evropské investiční bance, tam je to víceméně také stejné, ale co těch 260 miliard e- euro navíc? Já chápu, že to není snadné, že komise samozřejmě chtěla maximálně brzy vystoupit s tím návrhem toho Green Dealu, ale doufám, že komise to ještě velice dobře promyslí, zejména najde nové prostředky financování pro rozpočet, nové nástroje, které budou potřeba a budou muset být někde mimo ten VFR, protože tam zkrátka ten jeden bilion nenajdeme. Takže mě by zajímalo, zda byste se k tomu mohl nějak vyjádřit, kde si myslíte, že ten prostor je. Thank you. Děkuji. je. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, děkuji, za, to, že jste se dostavil. Děkuji i za e, pravidelný dialog s vyjednávacím týmem. To ukazuje váš eh, záměr a vaši úctu k Evropskému parlamentu. Za to vám děkuji. Několik takových otázek z mé strany. Jednak vlastní zdroje. Vy jste na, v úvodním projevu uvedl, že očekáváte hodně od Evropského parlamentu a že máte za to, že toto téma, stejně jako ostatní témata, musí být eh, předmětem eh, hloubkového dialogu ehm, a my vás rozhodně podpoříme. I když je to možná podle nás nedostatečné, tak zdá se, že to postupuje ze strany rady. Jak můžete zajistit, aby se to neřešilo eh, vlastně až na konci jednání? A pak otázka eh, toho, z čeho se budou skládat ty vlastní zdroje. Myšlenka je, aby jsme, abychom využili všechny synergie, které skýtá evropský rozpočet. Z diskuzí, eh, které jsem měla s různými lidmi, vyplývá, že Eh, ten příspěvek eh, z plastu, to je, to je poměrně eh, pokročilé, ETS. Ehm, a první otázka k tomuto technickému bodu. Vy jakožto komisař, uspokojí vás pouze jeden nebo dva nové vlastní zdroje? Dále, kom, paní von der Lajnová pracuje na rozšíření ETS. Máte nějakou představu o tom, jaký eh, dopad bude mít toto rozšíření eh, na vlastní zdroje? A máte také určité eh, náznaky nových vlastních zdrojů, které nám můžete představit? Protože loni se hovořilo o nějakých možnostech nějakých ehm, eh, dávek nebo daní v rámci vnitřního trhu, ale to nevyvolalo příliš velké nadšení. Ehm, můžete nám sdělit, zda některé členské státy se na vás obrátili eh, s, s tím, že nepovažují rozhodnutí Evropského parlamentu za eh, příliš užitečné nebo něco podobného a ještě obecná záležitost. Když se bavíme mezi poslanci nebo se zástupci členských států nebo komise, tak jsou určité červené linie, které se začínají rýsovat z různých stran. Takže já se táži vás, máte rovněž nějaké takovéto eh, nepřestupitelné hranice, nějaké červené linie? Merci, Mr. Andresen. Pan Andresen. In German. Um, the... Budu mluvit německy. Vážený pane Háne, jsme velice eh, rádi, že jste tu, těšíme se na spolupráci. Myslíme si, že rok 2020 bude rozhodující i pro klimatickou politiku. Tady je mnoho důvodů, proč si to myslet. Některé z těch důvodů leží i v rozpočtu a ve víceletém finančním rámci. Myslíme si, že musíme dojít i k tomu, abychom víceletý finanční rámec a zelenou dohodu brali tak nějak společně. A myslíme si, že v tom rámci jsou nutná další přizpůsobení. Myslíme si, že komise musí eh, jakožto něco víc než jenom 28 nebo 27 státních vlád podnikat odvážnější kroky. A proto bych se vás rád na úvod zeptal, podobně jako kolega Fernaneš, jaké podklady máte, jaká, jaké číselné podklady máte pro to, abyste hovořili o těch investicích 1 bilion euro eh, za 10 let v rámci zelené dohody. To samé platí o těch 7,5 miliardách eh, pro ten Fond pro spravedlivou transformaci. Víme, že Evropský účetní dvůr došel k výrazně vyšším číslům a v podstatě 1,2 bilionu ročně to nemůže jít z evropského rozpočtu, to je jasné, ale i přesto eh, účetní dvůr pracuje s úplně jinými čísly, takže mě by zajímalo, jak jste na ta čísla přišli a s jakými čísly pracujete. Ale pro nás nejde pouze o výši peněz, pro nás jde také o jejich kvalitu a tím chci navázat na otázku, kterou jsem vám položil už na slyšení, když jsme se potkali eh, prvně před několika týdny, to je ten takzvaný klimatický mainstreaming. Jakým způsobem zlepšíme evropský rozpočet a projekty, které v něm již jsou, aby byly e, přátelštější vůči klimatu. Například fosilní energie, například zemědělské dotace, například infrastrukturní investice. Vím, že komise má celou řadu iniciativ v této oblasti, ale teď pár týdnů poté, co jsme o tom mluvili na slyšení, by mě zajímalo, co se, co se přesně mezi tím stalo, jaké konkrétní plány máte mezi tím na stole a kdy tyto plány budou prezentovány, protože podle mě je rozhodující i pro eh, přijatelnost toho finančního rámce eh, a evropského rozpočtu v členských státech, abychom měli kvalitu co nejlepší, abychom měli dobré argumenty, abychom mohli ten rozpočet obhajovat. Děkuji vám. Thank you. Mr. Kus. Děkuji, pan Kus. Dank. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážení kolegové a kolegyně, pane Hane, vybral jste si skutečně dobrou práci. To je kvadratura kruhu. A pokud to zvládnete, tyto nové priority a ty škrty u těch starých, u těch už ne tak důležitých věcí, e, i když možná i takové ještě jsou. Pokud to zvládnete, tak e, vás nominujeme na Nobelovu cenu nebo něco takového, protože já to považuji za nemožné něco takového zvládnout. Dobře, třeba za ekonomii, to je jedno. Fajn. Takže, e, já si myslím, že to nepůjde bez škrtů. O tom jsem pevně přesvědčen. Pokud eh, nedostaneme nové peníze, a i to bude těžké, protože eh, ten, kdo ty peníze má dávat, tomu se nechce a my ho přesto chceme přesvědčit, že ty peníze potřebujeme a pokud to tak bude, tak musí dojít ke škrtům. A já vám rád nabízím pomoc, ale eh, ono, ono to bez ní nepůjde. Ale myslím si, že bychom měli být možnost snít o takových věcech, abychom mohli splnit všechna přání. Abychom třeba i v těch velkých oblastech, jako je soudržnost nebo zemědělství, eh, mohli ty peníze nechat proudit. Pokud to nebudeme mít ty peníze, tak to nepůjde. E, a bude se muset šetřit všude, i v oblasti administrativy institucí, když to nebude příjemné. A já vám v tom přeji mnoho štěstí, přeji vám šťastnou ruku. A má otázka nakonec je zkrátka ta, jakým způsobem k tomu chcete přistoupit strukturovaně, e, k tomu vedení těch vyjednávání, abyste dospěl k optimálnímu výsledku. Těžké to bude, to je jasné. A e, nikdo nebude na konci spokojen, ale musíme vypracovat společné řešení. Já vám přeji mnoho štěstí a doufejme, že budete mít ty správné otázky a nabídnete ta správná řešení. Děkuji vám. Děkuji, pan Žonca. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. A pane komisaři, Mně se velice líbilo to, co jste říkal, než jste přijal tuto funkci, když jste byl tady v Evropském parlamentu. Říkal jste, že budete hájit fond soudržnosti, že budete hájit finance pro železniční síť eh, vezměme si třeba karpatský region, tam je potřeba zásadně zasáhnout a zlepšit tamní infrastrukturu a tento region musí být náležitě chráněn. To přesně zapadá do Nové zelené dohody, je to velice důležitý region, je tam zastoupen vlastně sedm členských států a já bych se vás chtěl zeptat, jakým způsobem bude možné intervenovat na podporu karpatského regionu a to tedy podporovat i přeshraničním způsobem, eh, podporovat tedy rozvoj tohoto regionu, abychom zlepšili tamní přeshraniční infrastrukturu. Toto je téma, které je hodně navázané na změnu klimatu, na floru a faunu. Eh, jde o obranu eh, tamních živočichů a rostlin. Vaše země, podobně jako jiné státy, Eh, sousedí s Balckým mořem a i tento ekonomický projekt musíme podporovat. Co si o tom myslíte? Děkuji, pan Papadimulis. Mr. Han, please use your... Děkuji, pane komisaři. Asi bude lepší, abyste si nasadil sluchátka, budu mluvit řecky. Tak nejprve vás chci vřele přivítat, pane Háne. Jste samozřejmě známou tváří, ale s novými odpovědnostmi a tak doufám, že budete upřímným vyjednavačem. My jsme nastavili tu cestu pro příštích sedm let, stejně jako předsedkyně komise a Vím, že budete potřebovat podporu Evropského parlamentu a proto teď máte povinnost, abyste zafinancovali to, co jste přislíbili a za co my jsme vaší komisi vyjádřili důvěru. Takže je potřeba, aby to, co jste slíbili evropským občanům a co jste slíbili Evropskému parlamentu, abyste splnili. Ale ptám se, je to možné s tím stávajícím návrhem, který je o 5% nižší než současný finanční rámec? Pokud se na to podíváte z hlediska HDP 27 bez Spojeného království, může opravdu dělat komise více s méně prostředky? Já myslím, že jenom Ježíš dokázal takovéto zázraky. Takže jakým způsobem chcete naplnit eh, tu zelenou dohodu? Jakým způsobem chcete hledat finanční prostředky na inovace, aby to nebylo na úkor zemědělské politiky nebo politiky soudržnosti. Lidé říkají, to jsou staré politiky, pravicové strany v Evropském parlamentu to takto razí, odmítají tyto politiky jako zastaralé. Ale já si říkám, jestli bychom neměli také podporovat eh, tyto politiky, protože Část parlamentu si to přeje. A co ty nové prostředky? Kolik jich budeme potřebovat a kde je vezmeme? A poslední moje otázka. Ta se týká Fondu spravedlivé transformace. Mohl byste nám ukázat, že těch 7,5 miliard jsou skutečně nové peníze, protože mě bylo řečeno, že tyto prostředky budou eh, pocházet ze škrtů v politice soudržnosti. Děkuji. Děkuji. Takže koordinátoři se vyjádřili a proto si myslím, že teď je na čase, než budeme v otázkách pokračovat, abychom dali prostor panu komisaři a pak přistoupíme k dalším dotazům. Pane Háne, prosím. Well, um... Děkuji. Pokud bych se měl zaměřit na Green Deal, na ten mechanismus a fond spravedlivé transformace a trochu to mm, vysvětlit, tak eh, mechanismus spravedlivé transformace se stává ze tří pilířů. Eh, zkusím to maximálně zjednodušit. První pilíř to je ten samotný fond spravedlivé transformace, eh, který bude poskytovat granty. Druhý pilíř tam budeme řešit eh, Invest EU. Jinými slovy, budeme v rámci tohoto pilíře poskytovat záruky z evropského rozpočtu. A tento pilíř eh, se bude zaměřovat na projekty, které jsou schopny získat i bankovní eh, úvěry a ve třetím pilíři Eh, nám vstoupí do hry Evropská investiční banka, která společně s Evropskou unii bude využívat prostředků Junckerova fondu, kdy budeme financovat projekty, které nedosáhnou na bankovní úvěr. Takže to je takové jednoduché rozlišení eh, v těch třech pilířích mechanismu, spravedlivé transformace. Pokud jde o evropské prostředky v tomto mechanismu, tak ty nové peníze, to je jenom těch 7,5 miliard. Finské předsednictví ve svém posledním návrhu uznalo, že bychom měli najít další nové peníze navíc. Ty zatím nebyly vyčísleny, ale jak se ta skutečnost uznána byla. To jsou ty pur memoir eh, eh, závorky. Eh, zatím máme těch 7,5 miliard. Teď je tady obava, že ze strukturálních fondů se budou peníze odebírat, aby se zafinancoval tento fond spravedlivé transformace. Možná, že na začátku proběhla nějaká chyba v komunikaci, že jsme se ji skutečně dopustili, ale ono to bude přesně opačně. Každá země bude mít konečně mm, svou vlastní alokaci pro jednotlivé strukturální fondy v tom Evropském sociálním fondu a Každý stát tady bude mít přidělenou částku. Kromě toho budou definovány regiony, které jsou způsobilé získávat podporu z Fondu Spravedlivé transformace, což jsou ty, které mají emise CO2 nad evropským průměrem. Výjdeme z úrovně NAC 3, protože pouze na této eh, Původně jsme to dokázali určit pouze na úrovni NAC2, ale ve spolupráci s členskými státy zužíme ty regiony ideálně až na úroveň NAC3, tedy půjdeme eh, na, k menším částem větších regionů a Tady každý členský stát bude mít možnost využít prostředky ze strukturálních fondů a využít je společně eh, se svou národní vnitrostátní alokací z toho eh, fondu spravedlivé transformace. Takže se využijí alokace, které již tak jsou z těch strukturálních fondů, abychom umožnili členským státům řešit eh, zároveň věci i společně s financováním ze Fondu Spravedlivé transformace. Takže to bude přesně naopak, než eh, se někteří báli. A pak další věc eh, spočívá v tom, že celá věc bude probíhat ve sdíleném řízení. To znamená, že to bude členský stát eh, a řídící orgán členského státu, který bude mít řízení na starosti v rámci společného programu, který bude odsouhlasen s komisí. Tím zajistíme, že ty peníze budou skutečně investovány tak, aby se snížily emise CO2. Tady jsou dvě oblasti intervence. Tou první jsou elektrárny spalující černé či hnědé uhlí či eh, taková odvětví, jako je ocelářství, které jsou intenzivní z hlediska emisí CO2 a cílem bude buď to úplně změnit zdroj výroby, tak aby se zlepšila technologie, aby došlo k náhradě starých technologií novými. A členské státy si budou moci sami definovat správný mix eh, mezi tím fondem regionálního rozvoje a Evropským sociálním fondem. Sociální fond je určen například eh, na rekvalifikace, zvyšování kvalifikace pracovníků v případě, že budou, potřeba se, budou potřebovat si svou eh, kvalifikaci zvýšit, zatímco Fond regionálního rozvoje půjde spíše na modernizaci infrastruktury. Takže to je ten první pilíř, o kterém jsem mluvil. Tady nám vstupují do hry nové prostředky, ty čerstvé peníze. Nebudu vás eh, unavovat eh, drobnými rozdíly a detaily, mezi, které se týkají pilíře 2 a 3. Samozřejmě, že máme zpracované i odhady. To, ten průměrný pákový efekt, který může vzniknout. Oni jsou tady rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Uh, Vycházíme tedy z dosavadních zkušeností a ty už jsou poměrně značné. Získali jsme je už eh, za fungování Junckerova fondu, takže víme, jakého pakového efektu je možné v jednotlivých členských státech docílit. Z toho tedy vychází už velice rozumné, seriózní kalkulace, které jsou přesto spíše konzervativní, což znamená, že nakonec, a opět nebudu zabíhat do podrobností, protože pak hodně závisí na tom, jakou míru spolufinancování uplatníme v každém členském státě, ale od Předpokládáme, že ten mechanismus spravedlivé transformace e, jako celek bude schopný e, za těch sedm let e, jak si mobilizovat 100 až 120 miliard. A tento mechanismus eh, je součástí zelené dohody Green Deal a jejich, eh, jejího investičního plánu. Tento investiční plán možná vyvolal určité nedorozumění a nejasnosti, protože tady je to místo, kde mluvíme o tom bilionu eh, pro těch příštích deset let, takže já se to pokusím teď osvětlit. My jsme vypočetli, co eh, dokážeme eh, eh, v příštích sedmi letech vytvořit jako příspěvek za naši stranu v rámci VFR. Je to na základě návrhu komise. Ještě jsme stále na začátku vyjednávání, takže jsou to skutečně předběžná čísla. A takže předně, jak jsme se dopracovali k tomu jednomu bilionu? Čísla, která vám teď předkládám, jsou na příštích sedm let, což znamená, že za sedm let bychom byli asi na sedmi z těch padesáti miliardách investic, které nějak souvisejí eh, s ekologickou agendou. Do toho spadá 320 miliard to je těch 25 eh, které mají z evropského rozpočtu jít na klimatické změny. Protože, jak víte, tak ten celkový rozpočet je zhruba 1,28 děleno čtyřmi, takže se dostáváme k těm 320 miliardám. Kromě toho, jsou tady výdaje související s ekologií, těch je asi 40 miliard a pak eh, kvůli národnímu spolufinancování klimatických akcí máme asi 200 milionů a environmentální investice ve výši pardon, 200 miliard to bylo a eh, mechanismus eh, je TM bude přispívat zhruba ve výši 100 miliard eh, a díky navýšení ETS dalších 18 miliard, takže dohromady toto je 750 miliard. A to je na 7 let. Samozřejmě jsou důležitá i politická prohlášení a proto chceme eh, extrapolovat tuto částku za těch sedm let o další tři roky na deset let. Výjdeme z toho, jak ta situace vypadala těch prvních sedm let a vycházíme z předpokladu, že minimálně ty politiky pro celou tu problematiku klimatických změn budou samozřejmě pokračovat eh, i eh, poté, co vyprší to příští finanční období a opět vycházíme spíše z konzervativních úvah. A tím jsme se dostali k tomu jednomu bilionu na deset let. Takže doufám, že tímto jsem to vysvětlil. Je to tedy příspěvek z evropské strany. Zároveň padly zmínky o dalších dvou bilionech. Samozřejmě, že lidé se někdy vyjadřují velice štědře, ale ono to zase úplně tak nereálné není, protože my jsme dostali poměrně dosti žádostí, které se týkaly našeho návrhu o takzvané taxonomii. Eh, jde o investiční fondy, kdy řada investorů se zajímá o to, jaké druhy investic eh, budou eh, přijímány jako environmentálně přínosné, řešící klimatické změny a tak dále, protože pro investory, zvláště pak v investičních fondech, je čím dál důležitější eh, vzít v potaz také kvalitu a charakter případné investice, protože pak jejich soukromí investoři, penzijní fondy a tak dále eh, jsou stále více vázány investovat pouze do určitých oblastí. A proto máme poměrně vysoká očekávání. Eh, myslíme si, že soukromý sektor v těch příštích eh, deseti letech eh, přijde se investicemi zhruba v tom rozsahu, jak jsem ho uváděl. Takže to je tedy ta otázka investičního plánu zelené dohody a to tedy k těm číslům, z nichž se to skládá. Ještě úplně na závěr naše výpočty ukazují, že roční investice, které by nám měly pomoci docílit neutrality CO2, musí být 260 miliard, ale je zjevné, že tyto peníze nemohou jít jenom ze zdrojů Evropské unie. Financování EU i v tomto odvětví musíme vnímat jako určité počáteční startovací financování, které nám spustí další investice. My chceme být jaksi ve vedení, v popředí, ale samozřejmě to nemůžeme celé financovat sami, takže předpokládáme zapojení privátního sektoru, to bude nezbytné. K vlastním zdrojům. Někteří z vás eh, Eh, se zmínili o, tom, o té daně z plastu a tak dále. Ještě tady není žádná jednomyslná podpora, ale myslím si, že mm, na to je ještě čas. Pokud jde o ETS, opět objevily se určité návrhy, ale i u ETS bude záležet, zda to bude rozšíření například o letecký sektor, o námořní dopravu, Objevují se další návrhy, mm, eh, ku příkladu v oblasti letectví, například další poplatky navíc, které by se přepočítávaly k letenkám eh, například u kratších tras, eh, kde chceme motivovat lidi, aby se přesunuli z letadel spíše do vlaků. ale nemám ještě v rukou žádný konkrétní návrh. Ideálně eh, by se politická dohoda ohledně příštího VFR eh, by měla obsahovat jasné právní závazky týkající se vytvoření vlastních zdrojů pro další VFR. Možná, že nebudeme schopni úplně přesně definovat, jaké vlastní zdroje to budou, jaké jsou dosažitelné, ale v ideálním případě eh, by společným cílem parlamentu a komise mělo být definovat eh, v tom závěrečném právně závazném textu, a to jste správně kritizovali eh, ohledně toho současného, že máme právně záv- právní závazek k vlastním zdrojům v případě, že dojde k politické schodě. Ale abychom se vyhnuli tomu boji o každý jednotlivý zdroj, tak by to mělo být teď jinak. Stručně jste se ptali také na ta naše omezení, ty červené linie. Jak to vidím já, ty černé linie se pružně posouvají. Ono záleží na tom, zda tady budou e, dostatečné peníze. Pokud nebudou, tak věci financovat nemůžeme. Je potřeba to lidem zcela upřímně takto říci. Pokud peníze nebudou, tak není možné je vynakládat. A možná tady bude určité minimum, eh, pod nímž už nemá smysl něco dělat, protože ty přidělené částky by byly zkrátka nedostatečné. Tak nic není zadarmo. Členské státy to musí eh, říkat jasně, zvláště ty, které jsou pro nové politické oblasti, ale zároveň odmítají mm, přispět více. To prostě není možné, není možné udělat eh, kvadraturu kruhu jaksi s méně prostředky. Takže já bych se nebál to takto říci. Já nechci eh, dojíždět do českých států a tam žebrat o peníze, já jenom říkám, tak to jsou ty výpočty. Samozřejmě to všichni můžete zkontrolovat, eh, velice rádi vám své výpočty ukážeme ale myslím, že z toho jasně vyplývá, že bez eh, peněz prostě není možné investovat do obnovy budov, ani do rozšíření železničních sítí, ani do ničeho dalšího. Takže o tom musí občané rozhodnout, protože opravdu je eh, legrační rozhodnout, tak jako to bylo loni, o rozšíření eh, Frontexu až na 10 tisíc lidí, já to nijak nespochybuju, to bylo prostě rozhodnutí, které padlo, ale o 6 měsíců později najednou rozpočet eh, se na tuto položku seškrtá o 30%, to je přece eh, protimluv. Není možné navýšit stavy na 10 tisíc pracovníků a pak to škrtat v rozpočtu. Takže pokud nám stačí stávající um, Eh, rozpočet v pořádku, ale není možné za to chtít eh, navýšení personálu. Takže to jsou politická rozhodnutí, která musí být jasná, eh, musí být jasně řečeno, co je potřeba, co chceme udělat, pak z toho můžeme udělat nějaké výpočty, tak to jsme k tomu přistoupili my a nyní je na politicích, abych se rozhodli. Ale nemůžeme říkat, že jsme připraveni dát jenom jedno procento a pak Eh, se dívat, co se nám do toho 1% vejde a co z toho můžeme zafinancovat. To podle mě není správný přístup. Děkuji. Já myslím, že mluvím teď za všechny, že pokud jde o ty vypočty, které jste nám tady vysvětloval, že by bylo velice zajímavé se na ně podrobněji podívat, kdybyste nám je mohli ukázat, abychom mohli počítat společně. Mám tady eh, zapsaných dalších deset řečníků, takže každý z vás eh, prosím maximálně 1,5 minuty pokud ještě chcete, aby pan Hána na vaši otázku odpověděl. Pan Olbricht, prosím. Já bych... Já nechci opakovat eh, to, co už bylo řečeno, takže eh, se vzdávám svého řečnického času. Děkuji, paní Marquez. Děkuji. Já to nezvládnu tak rychle jako kolega. Ovšem je pravda, že naše koordinátorka položila otázky, ale mám ještě otázky navíc. Nevím, jestli mohu využít přímo tři minuty, ale eh, eh, já bych ráda řekla, že souhlasíme s prioritami. Parlament, rada, komise, už jsme si uvědomili, že se shodujeme na prioritách. Otázkou je eh, velikost, rozsah rozpočtu. Víme, že budeme muset hledat nové zdroje, Um, hrubý národní důchod není dostatečný, musíme být realističtí. Správně jste řekl, že komise rozhodla, pokud jde o vlastní zdroje. Má otázka je, co se týče návrhu, iniciativ legislativních, víme, jaké jsou limity, ale i tak bych chtěla nějakou reakci. Druhá otázka se týká skutečnosti, že komise vlastně v roce 2018 ehm, odvozuje od roku 2018 představení toho rámce. A teď je představen nový návrh. A to je ten takzvaný Just Transition Mechanism. A teď jde o to, jak komise interpretuje eh, tyto eh, dva okamžiky. Má komise za to, že jediný víceletý rámec a že to bude vlastně společně s tím eh, mechanismem pro eh, spravedlivou transformaci. A ještě bylo řečeno, že z iniciativy portugalského eh, ministerského předsedy se jde tak kohezní zkuska v Portugalsku a já se ptám na následující věc. Možná víte lépe než kdo jiný, že jaký je význam politiky soudržnosti, protože jste byl komisařem pro soudržnost. minimálně dva předchozí rámce finanční politika soudržnosti hodně pomohla. Třeba i v digitální oblasti a tak dále. Má komise záměr nějakým způsobem zúročit tyto přístupy. A jak do budoucna chce komise měřit výdaje na klima, zejména při eh, zapracování těchto politik do různých dalších politik. Děkuji, pan Levandovský. Je skvělé, že tu máme zkušeného komisaře. A i když je to samozřejmě dvojsečná záležitost, takže druhý víceletý rámec o Lisabonské smlouvy bylo to už jednou ověřeno. A když se na to díváme z parlamentu, z hlediska parlamentu, tak pro roční postup jsou pravidla lepší, pro víceletý eh, postup nikoliv. Původně byl 8. února, mezi, byla 8. února mezivládní dohoda a tentokrát to nebude možné. parlament eh, odhlasoval eh, v listopadu 2013, to znamená 2014 až 2015. O ty jsme v podstatě přišli z hlediska nových projektů. Vzhledem k prodlevě. Jak se díváte vy teď na realistický harmonogram, když Brexit už není tím hlavním problémem a jde teď spíš o to, jak zapracovat zelenou dohodu do víceletého rámce, také 7,5 Opravdu máte zelenou od všech čistých přispěvatelů k dostatečným 7,5, včetně vaší vlastní země. Rakousko bylo vždycky jedním z nejtvrdších hráčů. A 7,5 je nad rámec eh, původního návrhu komise, ehm, který prakticky už neexistuje. Je to nad rámec finského návrhu, finského předsednictví. Takže ať se stane cokoliv, tak myslím, že rok 2021 budou ztraceny pro nové projekty. Jak se díváte na, na realistický kalendář vy? Děkuji, pan Kerner. Pane předsedo, děkuji, budu velice stručný. Mnoho kolegů už hovořilo a Eh, já děkuji vám, pane Háne, že jste přišel. Já nebudu říkat, že si zasloužíte Nobelovu cenu nebo že bych měl citovat Ježíše Krista. Pouze se omezím na jednu věc. Je to možná o něco jednodušší a to je otázka právního státu v rámci víceletého finančního rámce. Eh, řekl bych, že toto je zásadní, pokud jde o otázky eh, právního státu. A může to být příležitost k tomu, aby Evropský parlament a komise byly na straně čistých plátců a aby pracovali ještě dál. Myslím si, že tento mechanismus pro právní stát je velice důležitý, co se týká akceptance v členských státech, tedy u občanů, Eh, tedy akceptanci Evropské unie, protože i našim daňoví poplatníci mohou očekávat, že ty peníze budou vydávány odpovídajícím způsobem a že všechno bude probíhat řádně. Proto se vás chci zeptat, jaké kroky hodláte v této věci podniknout, abyste se zabýval právě i tímto tématem. Já si myslím, že eh, na to to budeme mít v tomto víceletém finančním námci jenom jednu příležitost. Děkuji. Děkuji vám, Murešan. No, welcome. Děkuji, pane komisaři, vítejte. Dovolte mi pár rychlých otázek. Je jasné, že Evropský, Evropská zelená dohoda a víceletý finanční rámec jsou dva nejdůležitější projekty komise, které částečně spadají do vašeho portfolia, takže to bude spousta práce pro nás, pro všechny v příštích měsících. V první řadě k tomu mechanismu pro spravedlivou transformaci je jasné, že si musíme vyjasnit jeho financování a to co nejrychleji, abychom zajistili, že Evropská zelená dohoda bude úspěšná a že víceletý finanční rámec bude úspěšný také. Má první otázka zde je ohledně toho Fondu pro spravedlivou transformaci. První pilíř. Jaké druhy opatření hodláte financovat, abyste zajistili, že budeme mít dlouhodobě udržitelný ekonomický dopad toho, co financujeme, nejenom tedy krátkodobé efekty. Druhá otázka se týká pilířů 2 a 3 toho mechanismu pro spravedlivou transformaci. Jaká opatření hodlá komise přijmout, aby zajistila, že zejména země, které potřebují to financování nejvíce a které shodou okolností bývají také ty nejméně rozvinuté v Evropské unii, co se týká finančních trhů, jak tedy zajistíme, že i tyto země budou mít přístup k tomu financování. Poté, co se týká víceletého finančního rámce. A pane předsedo, já jsem nezačal od nuly eh, na, na stopkách, takže nejsem na dvou a tři čtvrtě minutách. Co se týká víceletého finančního rámce, prosím řekněte radě, pane komisaři, aby nepovažovala schválení víceletého finančního rámce parlamentem za předem dané. Dohoda na poslední chvíli v radě, eh, v, radě, v parlamentu, tedy v radě, že za předpokladu, že parlament řekne buď ano, anebo ano, to je chybný předpoklad. Prosím, buďte s námi a vysvětlete tuto naši filozofii, jak říkal Jose Manuel Fernández, vysvětlete to radě. Řekl jste, že v předchozím víceletém finančním rámci jsme mohli udělat mnoho. Pravda je, že jsme potřebovali více flexibility a více prostředků. V předchozím víceletém finančním rámci, jakmile jsme začali financovat projekty na migraci, tak jsme měli nulovou disponibilní marži pro oddíl 3. Jakmile jsme si uvědomili, že jsme potřebovali v oddíle 3 víc peněz, každý rok jsme říkali projektům, ne, nejsou peníze, nemáme marži, po té, co jsme začali financovat migraci v roce 2015 a 16. Má poslední poznámka komisaři, to je výroční rozpočet. Prosím, řiďte se pokyny parlamentu eh, vážně, berte je vážně, to usnadní dohodu na rozpočtu každý rok na konci roku. A řekněte prosím radě, aby se politicky zastala toho rozpočtu co nejdříve v tom procesu, protože oni vždy nejdříve přijmou byrokratické směrnice, což jsou hrozně hezká slova, a pak, když se má vyjednávat, tak najednou říkají, eh, více pro růst, ale škrtne se to pro výzkum, inovace a tak dále. Takže prosím řekněte předsednictví rady, aby se těmi pokyny řídilo, aby je bralo vážně, aby to bralo politicky a aby se angažovalo ve vyjednávání o rozpočtu co nejdříve v druhé polovině roku, aby to neodkládali pouze až do poslední chvíle, protože to konec konců stíží život i vám. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Pan Buselach. Děkuji. Já mám dvě témata. Jedna, tedy perspektiva, co můžeme udělat pro to, abychom se dostali z této patové situace, abychom zde se mohli dohodnout na určitých návrzích Rady a parlamentu, aby to nebylo jen něco nesmyslného před koncem. Takže máte nějaké takové eh, návrhy? Můžete se prosím vyjádřit eh, ještě k těm vlastním prostředkům, co můžeme konkrétně udělat, abychom dospěli nějaké schody a za druhé, dnes máme různé možnosti zlepšovat procesy. Eh, já si myslím, že proto nemusí být člověk Ježíš nebo eh, eh, laureát Nobelovy ceny, aby to viděl. Jedna možnost, to je to, co zmínil kolega, pan André Zen, že tím klimatickým mainstreamingem se podíváme na to, co už dnes v tom rozpočtu se vydává dobře, co se vydává špatně, co je možné zlepšit. Za druhé, a já jsem konec konců byl eh, s výborem Libe před Vánoci na řeckých ostrovech. Můžete se prosím zasadit o to, aby vznikla, aby došlo k vyšší transformaci co do toho, kdo má jaké úkoly v oblasti azylu, migrace a kontrola, kontrol na hranicích, protože teď máme nějakých sedm nebo osm různých hrnců, ze kterých se ty peníze berou a je složité vypočítat, co je, od, co je odkud. Jsou to různé rozpočty, máme rozpočet pro migraci, pro ochranu hranic a tak dále a tak dále a tak dále. My jako poslanci to zjišťujeme jen velice, velice složitě. Eh, velice často je nemožné eh, to vůbec zjistit, protože komise nám řekne, že nám to neřekne. Prosím, zapracujte na tom. Děkuji. Děkuji, paní Chyse. Děkuji, pane komisaři, že jste tu. Já jsem zpravodajka pro genderový budgeting Máme různé sítě, které se o toto zasahu, zasazují a ještě před vaší volbou, eh, vy za to nemůžete, Se měla hodně frustrující eh, zkušenost. Ptala jsem se v DG Bač, kdo je za co odpovědný a oni mi řekli, no to nejsme my, to je DG Just. Tak jsem se ptala DG Just, ti, ti řekli, no my děláme diskriminaci, ale my nejsme zodpovědní za rozpočet. A to je, myslím, takové hodně smutné vysvědčení Eh, gender budgetingu v komisi. Mám velice jednoduchou otázku, žádost na vás. A zvládneme to bez Ježíšů. Eh, můžete se prosím teď a tady zavázat, že co nejdříve se zasadíte o to, aby DJ Batch mělo kvalifikovaný personál pro genderový budgeting a za druhé, Zavážete se k tomu, aby tyto osoby přišly sem k nám do výboru a představili nám svůj pracovní plán a informovali nás o jeho plnění. Děkuji. Děkuji, paní Armon. Ochrana finančních zájmů Unie je nesmírně důležitá pro náš výbor. A my jsme za tímto účelem vybrali paní Koveši do titulu veřejného žalobce. žalobce. A kromě toho protikorupční oddělení zabavilo zboží v hodnotě 2 miliard. A to vlastně představuje přibližně 40 milionů eur ročně. Tato investice do veřejného žalobce bude mít jistě pozitivní dopad. Nicméně, částky, které byly stanoveny komisí pro 2020-2021 na víceletý rámec, podceňují potřeb, potřeby uh, veřejného žalobce. Oni budou potřebovat prostě eh, řešit eh, spousty případů za eh, jen pár dní, protože jinak o 2000 případů za velmi limitovaný čas 10 dní, protože jinak eh, ty případy propadnou. Takže byly, bylo by možné, pane komisaři, abyste se podíval na reálné potřeby této nové, eh, tohoto nového úřadu, aby mohli plnit svou funkci. Děkuji, paní Keller. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, komisaři, já se chci dotknout jednoho velmi přesného konkrétního bodu. Eh, a to je, to je eh, ten mechanismus danění uhlíku na hranicích. To je jednak dodatečný příjem do rozpočtu, ale kromě toho je to velice jaksi chválihodný cíl i sám o sobě. Čili je tu určitý rozdíl ceny, je to hodnota určitých environmentálních závazků, které my uplatňuje uvnitř Unie. Když nebude tento eh, mechanismus existovat, což už vidíme, tak dochází k úniku uhlíku, kdy se přemístují kapacity a průmysly, které eh, emitují hodně CO2 mimo Evropskou unii můžete eh, se vyjádřit k metodě práci u tohoto eh, komplikovaného tématu, eh, i když je to předmětem víceméně koncenzu, v tématu, u kterého jsme hodně pokročili, ale v, při implementaci to potřebuje další technické práce k tomu, abychom skutečně pokročili a samozřejmě, abychom rozšířili limity rozpočtu tak, jak jste to sám dobře vysvětlil. Merci bien. Děkuji. A pan Štefanuca. Excusez-moi. Thank you. Mr. Commissioner. Pane komisaři, co se mě týče, tak nejsou žádné malé politiky a velké politiky. Já chci hovořit o ty malé, ale důležité. UCPM, a to je mechanismus uh, civilní ochrany Evropské unie, který uh, vlastně narostl z, z 380 18 miliard, milionů na 1,4 miliard v příštím rámci, což je skvělé. Já to chválím, já to oceňuji, ale zároveň se dostává UCPM pod útok členských států. I když ten rozpočet bude předložen, tak ty, ten zakázkový systém v podstatě nefunguje. To jsme viděli už v, o, v roce 18-19. Důležité prostředky, které byly důležité pro nákup letadel, um, helikoptér, um, léku a tak dále. To všechno nebylo využito, prostě to tam je, zůstalo ležet. A já bych byl rád, kdyby v příštím finančním um, víceletém rámci to nějakým způsobem fungovalo. Nechceme Austrálii na našem území, tím myslím prostě nějakou katastrofu, která bude na nějakých 10, mili, 10 milionech hektarech, to je prostě velikost Rakouska. Virus korona Eh, na to nejsou vůbec připraveny žádné léky ani na eh, Evropské eh, unii, ani na národní úrovni. Už si vyžádal 444 životů. Figures that were proposed. A, a kromě toho bychom měli pomoci komisi implementovat, stejně jako my, implementovat mandát, abychom měli materiály, jak už jsou letadla, helikoptéry a, e, nebo i třeba léky. Děkuji. A než dám slovo e, panu Hanovi, tak bych tomu sám rád něco připojil. V podstatě tedy to není nic nového, protože tu otázku e, otázka zazněla už v prvním kole. Je důležité ale, abychom na to dostali odpověď, protože vy jste odkázal na Invest EU a ten rozpočet Invest EU, že je <laughs> rozdělován na základě fondů za členský stát. A to opravdu, tedy fondů na členský stát. A to opravdu znělo zvláštně, protože, co si vzpomínám, tak je to na tržním základě. Takže jak to vlastně může fungovat? Je? opravdu zajímavé, jak jsme se dostali z jednoho, od jednoho k druhému, nebo jaké je nějaké zdůvodnění, kde byste mohl nám dát konkrétnější odpověď k této otázce, samozřejmě i k dalším. Máte slovo. Děkuji a začnu rovnou tou poslední otázkou. Pilíři 1 jsou, se, se realokuje. A pilíři 2 a 3, tam je jakási ta soutěž. Ale, a to je něco, co jsem možná zapomněl říci v prvním kole, my budeme usilovat o to, abychom pomohli regionům které jsou postiženy emisemi. Chceme jim pomoci, aby vytvořili potřebné projekty a připravili projekty, ale jde o to, že eh, tedy regiony, které jsou které mají, eh, které jsou způsobilé, které jsou přístupné pro tuto podporu. Ale samozřejmě tam pak je sou, určitá soutěž, ale aby abych, abychom využili zkušenosti z Junkrova fondu, tak chceme vytvořit struktury, které pomohou regionům a řídícím orgánům připravit seriózní projekty, které jsou způsobilé k financování. Ale pilíři 2 a 3 je soutěž ale my to trošku zmírníme, nebo ne zmírníme, ale aby ti méně zkušení mohli snadněji dohnat ty ostatní a aby se nestali oběťmi. A co se týče toho fondu pro transformaci, to je vrcholná priorita. 7,5 to je, to jsou čisté čerstvé peníze, jen aby bylo jasno. A jde, jde o ten náš návrh. Jirši, víte, že jsme teď uprostřed vyjednávání, tím se dostávám k vaší otázce. Já jsem vděčný Charlesovi Michelovi že se teď není zhostil tohoto tématu, že cestuje, setkává se na úrovni šerpu a tak dále a různé další setkání. Takže snad pak dospějeme i na úrovni rady, zatím to ještě není zafixované, ale musíme to urychlit. A vy už jste hovořil o těch lhůtách už teď jsme ve skluzu. Původně to po, po konečné rozhodnutí bylo 13. prosince. A teď až v lednu, takže nestrácejme čas. Právní stát to je přesně oblast, kterou řešíme ve všech našich vyjednáváních. Rozhodně je to něco, u čeho tedy tam jsou ty čistí přispěvatelé, eh, to musíme vy, nějakým způsobem vyřešit. Některé země jednoznačně podporují právní eh, stát, nebo to je pro ně priorita, pro jiné méně, u jiný, pro jiné důležitá soudržnost. Pak je to určité kliše, že ti, kdo dostávají více peněz ze soudržnosti, tak tam často je největší riziko z hlediska právního státu, i když je to samozřejmě generalizace. A proto od letošního roku bude scoreboard právního státu, který pokry, bude pokrývat všechny členské státy, na základě rovného zacházení, abychom identifikovali nedostatky kdekoliv, co by mohly být. Nemám jasné doklady o tom, že pravděpodobně jsou určité doklady, eh, určité nedostatky, pravděpodobně ve všech členských státech, v různých oblastech. Proto je na místě, aby existoval celoevropský přístup, abychom třeba také bránili tomu, že někdo řekne, že se s někým zachází nějak i mimořádně. Ne, je to rovné zacházení pro všechny. Pokud jde o náklady migrační v různých okruzích, to je, to je jednoznačně je v tohoto období, kdy jsme poprvé čelili takové situaci. V příštím víceletém rámci tam už jsme zavedli nový okruh, kde se můžeme, kde můžeme koncentrovat očekávané výdaje či rozpočet na migraci a záležitosti související s migrací by byla lepší transparentnost, lepší kontrola, lepší příležitost to kontrolovat. A co jinak se zhostíme iniciativy, co se týče eh, těch otázek konkrétních návrhů. Of course, then the experts from k genderovým otázkám a v souvislosti s rozpočtem. O tomto tématu budeme hovořit. A k celé té záležitosti zapracovávání klimatu do různých um, politik a rezortů, tak tam my v různých DG se musíme učit, musíme být striktní, musíme být neústupní abychom jasně určili, co je klimaticky relevantní a co ne. Protože teď asi 25% je vynaloženo v této oblasti, ale pokud to má být 40% zemědělského rozpočtu, že má být klimaticky relevantní, 30% soudržnosti, musíme mít jasno v tom, co se má počítat a co ne. A co se týče tedy eh, té jaksi přísnosti v tomto ohledu ve vztahu k členským státům, tam je to jasné. A také účetní dvůr, který má, musí provádět výkonnostní audity, bylo jasné to, co lze počítat jako relevantní z klimatického hlediska, co nikoliv. Ani Keller. Takže tady máme jeden návrh z, z návrhů, který je, je nejenom rozumný, ale také zdůvodněný. Máme záruku v našem vlastním zájmu, že je to kompatibilní s VTO, Možná alternativou by mohla být ETS. Něco, co by bylo více sladěné z VTO, ale v konečném důsledku také na základě toho, co, to, co je nezbytné, aby byla rovná soutěž, abychom mohli kompenzovat ten, tu carbon leakage, když odchází ty průmysly do zemí, kde se, se, se tolik nestarají o emise, aby to nemělo distorzní dopady na ceny a soutěž. Co se týče úřad, eh, o, u toho úřadu veřejného žalobce, paní Kavaši už cestuje, já teď nechci nic říkat, ale začne to teprve letos víte, že tento úřad není zatím ještě akceptován a je důležité samozřejmě, kolik lidí to bude, kolik lidí budou potřebovat, musíme identifikovat skutečné potřeby, A stále se ještě hovoří i v této sněmovně o tom, jaká, jaké má být, jaká má být dělba práce mezi OLAFem a úřadem veřejného žalobce. Takže rozhodně to není něco, proti čemu bychom byli. My jsme řadu let usilovali o to, aby tento úřad vznikl. A konečně, co se týče prevence katastrof, Nemohu vám dát, zatím dát žádnou jednoznačnou odpověď. Ale myšlenka je taková, že členské státy mají různé to vybavení podle svých zkušeností. Třeba já vím, že v Nizozemsku máte hodně zařízení se týkají absorpce vody. To může být k dispozici při záplavách. V mé zemi jsou se zkušenosti třeba v případě zemětřesení a lavin, že každá země by měla přispět s tou svojí, tím svým know-how v případě, že jsou někde katastrofy. Ale nepotřeba vybudovat tu um, to nezbytné vybavení. Ale musíme mít něco na evropské úrovni, samozřejmě na základě různých zkušeností a potřeb členských států. A také samozřejmě sousedních států. Děkuji, pane komisaři. Děkuji za vaše odpovědi. A to je konec této diskuze, této rozpravy s panem komisařem Mánem. My, my, my vám děkujeme. Díky. A budeme za pár minut pokračovat s, e s Evropskou investiční bankou a dalšími otázkami, které zůstaly z dnešního dopoledne. We continue with our... Uh, Budeme pokračovat v programu jednání. Dostáváme se ke 14. bodu, což jsou finanční činnosti Evropské investiční banky, výroční zpráva za rok 2019. Rád teď předám slovo panu Kormándovi, zpravodaji, aby nám krátce návrh zprávy představil. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já budu opravdu velice stručný. Byl bych rád, kdyby se mi dnes dostalo zpětné vazby od dalších skupin a poslanců zde v sále. My už jsme absolvovali jednání stínových zpravodajů První část mé zprávy bude o klimatu, pak tam bude část, která se bude věnovat úvěrům mimo EU, dále část o transparentnosti a pak ještě trochu problematická oblast, a to je situace malých a středních podniků a inovace. Ohledně této zprávy mám takovou představu, že bych se řídil strukturou práce komise, to znamená, že bych se podíval na to, jak z EIB udělat klimatickou banku, jak docílit této transformace. Minulý týden nám předseda EIB vysvětloval že je potřeba některé věci za tímto účelem změnit, byť on tedy zdůrazňoval, že už jaksi jsou v té fázi přerodu. Ale teď je potřeba se zamyslet nad tím, jak této bance v té transformaci pomoci, aby skutečně se z ní stala přední klimatická banka. Takže by mě zajímalo, vážení kolegové, co si myslíte, bude mě zajímat, zda zvažujete nějaké pozměňovací návrhy. Dobré by bylo, kdybychom se tedy dokázali na této zprávě shodnout, abychom mohli vyslat pozitivní signál. Děkuji. Ze stínových zpravodajů chce se někdo chopit slova a vystoupit? Nejprve pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Budu vystupovat v portugalštině. Zastupuji tady naši stínovou zpravodajku Angeliku. Chci předně poděkovat panu zpravodaji, panu Kormándovi, Teď jak eh, udělat EIB ekologičtější? Náš zpravodaj se domnívá, že by bylo dobré eh, vlastně vycházet z toho, jak je EIB definována ve smlouvě o fungování EU, to znamená rozvíjet vyvážení jednotný trh. Když se podíváte na odstavec 12 zprávy, tak vidíte, že se zde praví, že zprostředkovatelé by měli eh, omezit své expozice fosilním palivům, ale je potřeba zvážit eh, dopad takového požadavku, protože existuje riziko, že může dojít k nárůstu zprostředkovatelů, kteří pracují pro EIB a nakonec se to může promítnout do množství financí, které bude k dispozici malým a středním podnikům. Také bych chtěl říci, že téma klimatu nemůžeme vyřešit, ani bychom tady měli podporu evropského průmyslu. Rozsáhlé změny totiž mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud zapojíme eh, do celého procesu i průmyslové podniky. Potřebujeme inovativní řešení, postupně se zbavovat fosilních paliv, ale k tomu opravdu musí docházet postupně. Zejména je třeba vzít v potaz eh, kontrakty, které v tuto chvíli platí, jsou uzavřené. Pan zpravodaj také zdůrazně, že musíme věnovat pozornost eh, malým a středním podnikům, financování technologií a že příští VFR by měl nabídnout dostatečné financování pro podporu malých a středních podniků. Tady bych chtěl skutečně zdůraznit eh, více rizikového kapitálu. Evropská unie tady hodně zaostává, zejména když se srovnáme eh, se Spojenými státy. EPP podporuje iniciativy, které již probíhají a byli bychom rádi, aby EIB byla aktivnější než doposavat při, eh, v otázkách bezpečnosti a životního prostředí. A také bych chtěl říci, že EIP učinila mm, zlepšení v oblasti transparentnosti, která vítáme. Takže, jak říkám, zastupuji tady kolegyni Angeliku a jejím jménem bych chtěl rovněž panu zpravodaji za jeho práci poděkovat. Děkuji. Nyní eh, pan Heine Loma Děkuji. Já chci také nejprve poděkovat panu Kormandovi za opravdu velice dobrou práci a dobré východisko. Je tady celá řada důležitých věcí, například eh, geografická distribuce financování EIB nebo role malých a středních podniků či posílení eh, řízení EIB. Eh, e důraz na klimatické záležitosti, to si myslím, že to je oprávněné, Víme, že to je mm, cíl EU i EIB. Pokud jde o, těch, o ten cíl 50 úvěrů na klima, já si myslím, že k tomu by EIB měla poskytnout podrobnosti, jak chce tohoto cíle dosáhnout a jak se sladí úvěrová politika s pařížskou dohodou. Zároveň nesmíme zapomínat na to, že jsou tady další důležité věci, které se musí financovat, jako je soudržnost nebo konkurenceschopnost průmyslu. Ale klima není jediným tématem, které se týká eh, ta transformace na udržitelnou ekonomiku. Rostou nerovnosti v Evropě a proto musím zdůraznit také sociální aspekty transformace. To by se mělo odrazit v činnostech EIB. Nejenom v Invest EU a v tom transformačním mechanismu, ale i v podpoře sociálních a inovativních eh, projektů. Jsou tady ještě čtyři věci, které bych rád zmínil v této souvislosti. Za prvé, musíme eh, si uvědomit, že role EIB narůstá a narůstat bude. Zároveň eh, se musíme ptát po výsledcích eh, a žádat vyšší odpovědnost. Tím, že budeme také zintenzivňovat náš dohled je také dobře eh, zajistit lepší soulad s dalšími evropskými politikami a nástroji, aby nedošlo ke zbytečnému překrývání. A další věc mm, je třeba sledovat dosahování výsledků ve všech oblastech. Eh, uvěrování EIB musí být vždy doplňkem, je potřeba využívat eh, jiných crowdových investic a tak dále a nefinancovat EIB to, co by se dalo financovat jinak musíme eh, také lépe hodnotit eh, reálné výsledky a dopady projektů, které EIB financuje. Sem spadají také projekty v rámci externího úvěrového mandátu. Třetí věc, externí úvěrový mandát, eh, nebo tato část právě o externí mandátu, to je vlastně největší eh, priorita EIB v tuto chvíli. Tady bych kladl důraz na větší zesouladění s externí politikou EU, opět eh, ověřování dosahování výsledků. A další věc, za čtvrté posílit eh, řízení EIB a vnitřní politiky, pokud jde o praní špinavých peněz, eh, daňové úniky a tak dále. Věřím, že nastolíme dobrou spolupráci s panem zpravodajem i dalšími stínovými zpravodaji. Děkuji. Děkuji. Já bych chtěl nejprve za sebe poděkovat panu zpravodaji za skutečně kvalitní práci tento návrh zprávy je kvalitním základem. Mám jenom málo eh, výhrad. Jedna z věcí, která si myslím, že by měla být více zdůrazněna, je soudržnost jednotlivých politik, zejména navázanost na Green Deal. Jde totiž o to, že EIB na jedné straně sehrává důležitou roli a sehrávala tuto důležitou roli v uvěrování v energetice ještě před Green Dealem, ale teď musíme eh, se zamyslet nad tím, jak to financování bude fungovat po zelené dohodě, takže ehm, se musíme zamyslet například eh, nad eh, ekologickými dluhopisy, které by EIB vydávala. Musíme zvážit ten rámec taxonomie, abychom si stanovili, co to vlastně jsou ty ekologické investice. Druhá věc, otázka dopravní politiky. Eh, pan předseda EIB eh, e nám přislíbil návrh na uvěrování v oblasti dopravy, že bude k dispozici brzy a já si myslím, že by bylo dobré, kdybychom opravdu žádali po EIB eh, návrh, který bude koherentní s ostatními zásadami EIB Další věc, oběhová ekonomika a rezoluce z minulého týdne, která se týká Green Deal, kde voláme nejenom po oběhové ekonomice, ale hlavně potom, aby eh, ty eh, materiály, které budou v oběhu, byly netoxické. Za čtvrté otázka kapacit. Tady si myslím, že je velice důležité důrazně ty kapacity a to se netýká jenom EIB, ale i Komise členských států při vyjednávání o VFR. Musíme zajistit, aby EIB měla dostatek prostředků nejenom na pomoc s přípravou projektů, ale pak i s jejich realizací. A poslední věc, transparentnost. Já hodně věřím v Arhuskou úmluvu a úmluvu ESPCO, které zajišťují přístup k informacím, ale také zapojení veřejnosti eh, do rozhodování a přístup ke spravedlnosti. Proto si myslím, že navzdory dosavadnímu úsilí ze strany EIB je tu ještě prostor ke zlepšení, takže bych k tomu připravil nějaké konkrétní znění. Děkuji. Děkuji, pan Kus. Vielen Dank. Děkuji mnohokrát. Já se k této zprávě dnes vyjadřovat nechci. Ptal jsem se už minulý týden na něco pana Hojera a to mě relativně vyčerpalo, zejména to, že se mají stanovovat nové hraniční hodnoty a že jsou eh, dány politicky a nikoli vědecky a nemyslím si, že dává příliš velký smysl, abych abychom se těmito otázkami tady zabývali. Já si myslím, že celá ta otázka těch 50% objemu EIB do, do té zelené dohody a ty základy, které se proto používají, ty faktory, kritéria, ta jsou buď stanovena úplně náhodně, nebo politicky a já mám velké pochybnosti o tom, zda to bude ku prospěchu občanů všechny tyto peníze. Děkuji vám. Thank you. Děkuji. Dalším řečníkem jsem já sám. Takže, pane Kormande, předně děkuji za práci na této zprávě, což je zpráva velice důležitá. Myslím, že je evidentní, že Klima je zásadním cílem pro Evropu i pro novou komisi a tudíž je jasné, že i Evropská investiční banka musí sehrát svou roli. Na druhou stranu čtyři eh, komentáře. Za prvé, ať eh, už označíme EIB jakkoliv, tak je důležité, aby si udržela eh, statut 3A a aby zůstala kvalitní bankou jako takovou, protože kromě klimatu tady vždy eh, naštěstí eh, budou i další eh, oblasti, kde by banka měla působit, jako jsou například malé a střední podniky. O těch už jste tady hovořili. Druhá poznámka. Vzhledem k tomu, že EIB funguje v tržním prostředí, tak by nebylo dobré, stanovovat i další klimatické cíle a podrobný návod, jak těch cílů hm, dosáhnout. Já si myslím, že by to moc nezapadalo eh, do skutečnosti, že EIB musí působit v tržním prostředí. Za třetí, to už je spíše obecná věc, ale v Vzhledem k tomu, že klimatické změny jsou naléhavou záležitostí, tak eh, to zdůrazním. Musíme si dát pozor, abychom EIB příliš nezatěžovali eh, nějakými informačními povinnostmi. Měli bychom tedy kontrolovat eh, činnost spíše na agregované úrovni. A za čtvrté, i to tady zaznělo, ale je to velice důležité, a to je to, že nás bude zajímat nová úvěrová politika EIB pro oblast dopravy. Děkuji nyní pan Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. I já chci poděkovat panu Kormándovi za jeho práci. Tento návrh je velice dobrým základem pro další práci. Um, pro hledání řešení. Před několika málo dny Evropský parlament schválil eh, zelenou dohodu, vyslechli jsme si cíle, které se předkládají eh, ohledně přetvoření EIB na klimatickou banku a myslím si, že tato zpráva se ubírá přesně e, tímto směrem a usiluje o stanovení závazných cílů. A proto bychom měli přivítat rozhodnutí EIB e, zdvojnásobit e, investice z těch 25% na 50%, že tolik investic by mělo jít na klimatické cíle. A pak ještě několik málo poznámek Eh, my se domníváme, že je tady řada oblastí, které by bylo možné zlepšit a chceme k tomu předložit pozměňovací návrhy tak předně. Pokud jde články 3, o články 3 a 9, EIB eh, e musí podporovat ekonomickou, sociální a regionální soudržnost. To je oblast, na které musíme dále zapracovat vzhledem k nerovnostem, které v EU existují. Tak například v roce 2018 EIB, po respektive financování EIB bylo takové, že vlastně 50% financování šlo pouze do šesti členských států. Také musíme udělat opatření pro to, abychom posílili financování prostřednictvím různých nástrojů, tak, aby šlo malým a středním podnikům. Musíme je technicky podpořit, aby opravdu reálně na to financování dosáhli. A ještě jedna věc, musíme zdvojnásobit úsilí, pokud jde o transparentnost a odpovědnost, protože v minulosti ehm, Tady byly takové eh, fa- falešné ekologické eh, investice, které se jako ekologické pouze tvářily. Takže je velice důležité nastavit si memorandum o spolupráci mezi EIB a Evropským parlamentem a posílit zejména ten prvek eh, odpovědnosti. My k tomu připravíme konstruktivní eh, návrhy, které doufejme zprávu posílí. Děkuji. A nyní má slovo pan Gabriel, který tady zastupuje EIB. Pane Gabrieli, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také zpravodaju panu Kormandovi a všem stínovým zpravodajům, kteří se vyjádřili k finančním činnostem EIB. Jsem rád, že tady mohu dnes vystoupit v návaznosti na konstruktivní diskuzi, která proběhla s naším předsedou ve Štrasburku minulý týden. A celá řada věcí, která eh, tam zazněla minulý týden, eh, se objevila i tady, a to je klimatické zaměření banky a role banky eh, v rámci externího uvěrování. Tak jak víte, tak my jsme nabídli plnou podporu eh, Evropské, Evropské zeleně dohodě a chceme sehrát svou roli a přispět k realizaci této dohody. Nové cíle pro EIB eh, už jsou známy, myslím si, že jsou všem jasné navýšil se podíl klimatických investic do roku 2025 na 50 eh, a také chceme být plně v souladu mm, s pařížskou dohodou během roku 2020. Mhm. Abych zareagoval na některé obavy, které tady zazněly a které občas eh, slécháváme, EIB ví, že transformace eh, která povede k naplnění pařížské dohody, bude znamenat, že některé sektory budou zasaženy více, takže ten navrhovaný mechanismus spravedlivé transformace ehm, bude znamenat, že i EIB navýší financování na podporu nejzranitelnějších oblastí a skupin, abychom pomohli zajistit, že jaksi nikdo nezůstane stranou v tomto procesu. Eh, tyto nové ambice a s tím související rozhodnutí vysílají důležitý signál vnějšímu světu a posilují hlavní poselství, tedy že EU je globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám. A tím se dostávám eh, k druhé věci, kterou bych rád zmínil, a to je boj s klimatickými změnami. To je skutečně globální záležitost a proto je třeba zajistit, aby EIB byla mm, Evropskou klimatickou bankou, je to největší vícestranný věřitel na světě, a aby mohla nadále pokračovat eh, s úvěrováním i mimo EU a tak dosahovat zásadního dopadu. Jak víte, tak už 50 let jsme podporovali externí a rozvojové politiky EU v celé řadě zemí za minimálních nákladů pro evropský rozpočet. Využili jsme různé nástroje, včetně tzv. externího úvěrového mandátu ELM. Naše eh, externí část je aktivní po celém světě víc, ve více než 120 zemích mimo Evropskou unii. Když se podíváte na naše projekty, tak jsme jedinou finanční mezinárodní institucí, která zajišťuje strategickou autonomii EU ve všech politických oblastech, kde se to EU žádá a plnou eh, soudržnost s evropskými politikami. My jsme tedy jedinečným eh, orgánem, protože eh, Našimi akcionáři jsou pouze členské státy EU a to si myslím, že je potřeba podtrhnout, protože to je nástroj, který má Evropa k dispozici a také plně pod kontrolou. A jsme také jedinou mezinárodní finanční institucí, která vede strukturovaný dialog s Evropským parlamentem, což je opět věc, na kterou nesmíme zapomínat. Pokud chceme nadále mm, naplňovat cíle v oblasti klimatu po celém světě, tak potřebujeme i e, silné evropské financování. Potřebujeme tedy silnou EIB obecně a tím vlastně navazuji na to, co je v odstavci 23 zprávy. Poprosím o podporu při probíhajících e, trialozích e, o EDICE Jde totiž eh, o to, abychom byli mm, zahrnuti do architektury po roce 2020, eh, abychom měli mm, jasný mandát pro naše aktivity mimo EU. Konkrétně, když se podíváme na současnou eh, situaci celého toho procesu, tak už je tady určitá schoda mezi komisí a EIB, jak posílit soudržnost evropských politik a činností EIB když financujeme projekty mimo EU. Tato dohoda se odrazila také ve vyjednávací mandátu Rady a já doufám, že eh, parlament eh, vyjádří pochopení v trialogu. Takže tímto bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za možnost eh, dnes ve vašem výboru vystoupit. Těším se na další spolupráci s výborem pro rozpočet a Evropským parlamentem celkově. Děkuji, pane Gabrieli. Pane Kormande a ještě paní Arman. Děkuji vám. Je to téma, které mi je velice blízké. Já jsem navštívila investiční banku. Ehm, každopádně děkuji za návrh stanoviska. Je tu eh, samozřejmě zcela ospravedlněné volání po spravedlivějším eh, zeměpisném rozdělení, takže to by se dalo dělat lépe. Na průběhu návštěvy Evropské investiční banky v Lucembursku jsou jasné pro, vyplynuly jasné problémy. Jsou problémy při implementaci projektu. Například v Rumunsku eh, prostě chyběla expertíza a tak dále. Ale eh, bylo mi řečeno, že dokonce i třeba v Německu a vlastně ve hodně zemích se hodně projektů neimplementuje protože chybí třeba pracovní síly. Experty, experti eh, investiční banky, ať jsou to inženýři nebo bankéři, by se měli více implikovat v té, v té implementaci, eh, v té fázi příprav. A to bylo také zmíněno návrhu stanoviska. Ale pokud máme jít dál, tak bychom měli mít systematičtější přístup, aby ty projekty skutečně nastartovaly. A to říkám v kontextu Green Dealu. Víte, že třeba Roosevelt, když startoval ten svůj New Deal, tak vytvořil federální agenturu na přípravu veřejných prací. Ehm, a jak tato agentura funguje, kdy prostě ty města a státy předkládaly projekty, a pak z federální Eh, úrovně byli k dispozici inženýři, účetní, advokáti a tak dále, specialisté na městskou politiku. Takže bychom se měli inspirovat tímto modelem a dát možnost EIB se účastnit eh, eh, pro projektu, projektů, které vyžadují komplexní technologie, ale jsou šetrné vůči životnímu prostředí. To konkrétně ke Green Dealu. Pokud nezajistíme, aby se tak stalo, tak to bude sice hezké, bude to znít hezky, ale věci se v terénu nezmění. A e, samozřejmě, že bychom měli e, použít nejenom ta slova toho Green Dealu, inspirovaná Rooseveltem, ale také bychom se měli inspirovat jeho metodami. Takže mohu reagovat Děkuji všem stínovým zpravodajům, děkuji paní Arno a děkuji za návrh k určitému základu diskuze. K té otázce bodu 12 a obav. A k tomu, co řekl pan Fernandeš. Měli bychom se bavit o tom, komu půjčíme za jakých podmínek. v bodě 12 říká, že není, není možné, že samozřejmě nechci, aby, aby klienti dodrželi všechny závazky ve všech oblastech, ale protože jsme banka, vlastně veřejná, tak vám pomáháme při té transformaci. Samozřejmě běžné, můžete se obrátit jinak na běžnou banku. Čili nejde o to, abychom trestali ale bychom řekli těm, kteří se snaží, že my vám půjčíme. Um, takže jde o to, aby to nebylo buď plníte 100% kritérií a nebo nula, ale abychom se bavili o tom, jakým způsobem tu transformaci nějakým způsobem um, podpořit. Jinak já souhlasím s tím, že tedy klimatická banka to je dobrý nápad. Ale to, že tomu budeme v médiích říkat eh, klimatická banka, to znamená, že zapomeneme její původní účel, což je napravovat ro, eh, sociál, eh, ty rozdíly a, a snažit se je překlenout. Čili musí to probíhat spravedlivým způsobem. O konec konců to má vazbu Evropská investiční banka musí eh, fungovat i v otázky sociálního bydlení, vzdělání a tak dále a eh, těch eh, externích půjček. Takže já bych opravdu chtěl pozměňovací návrhy, abychom posílili, zesílili tyto aspekty té zprávy. Hovoří se o půjčkách například v dopravě Um, jistě, že EIB by měla pomoci té transformaci i v dopravě, ale naprosto mezi námi EIB přispěla k financování různých modů dopravy, které bychom ve kterých bychom se možná obešli, když máme na mysli klima. I například ten eh, okruh silniční kolem Strasburku a tak dále já to říkám teď z toho geografického důvodu, vy znáte Štrasburg, paní Kelle, proto to říkám. Čili, jinými slovy, v, v, měli by financovat infrastrukturní projekty, ale které jsou kompatibilní s naším bojem proti klimatickým změnám, čili spíš, spíš hromadné dopravy a tak dále. A teď přesná otázka týkající se oběhového hospodářství. Když se podíváme na jak to řekla, řek, řekli kolegové z Rinu, otázka eh, také, eh, jak, eh, chemických látek, každopádně by mělo do, dos, měly nastat, měla by nastat změna našeho ekonomického modelu, z toho lineárního modelu bychom se měli přiblížit oběhovému modelu, modelu a vím, že dnešní rozpravěka z Renew se zabývala těmito otázkami chemických látek, rýče a tak dále, to je přesně něco, co bychom měli mít na mysli, když chceme financovat některé eh, změny. Slyšel jsem to, co říkali kolegové z ID, kritéria, která by mohla být příliš politická a tak dále. Jistě, že to je na místě, nad tím eh, se zamýšlet. Je to konec konců politický nástroj, Čili měli bychom o tom uvažovat, aby existovaly jednoznačné, eh, jedno, jednoznačné směry a pravidla v souladu s tou eh, hlavní eh, cestovní mapou. Co se týče ratingu AAA, tak to by to samozřejmě se týká všech aktivit, protože jde o to prostě, kolik stojí peníze. Čili osobně věřím politování, že tak tento rating má někdy větší význam než otázky, jako je záchrana planety, ale to je to prostě realita, která v této chvíli je nezbytná. A možná, že jednou budeme moci být trošku eh, osvobozeni od těchto ratingů, ale tak to zatím není. Takže chceme, je potřeba mít levné k dispozici, přístup k levným penězům za nízké úrokové sazby, pokud je chceme půjčovat. No a je tu jedna taková trochu paradoxní věc. Vy jste zmínil, pane předsedo, dokonce i dnes, pozor, abychom nezatěžovali administrativu EIB eh, e příliš zprávami, příliš osobami, které budou pracovat se, v administrativě a spíš se zabývat financováním projektů. Jistě, to je argument, který je celá legitimní, ale pak jsou to také stejně legitimní ehm, návrhy, které říkají, aby EIB mohla eh, využít veškerého svého potenciálu, potřebujeme nějaký ten technický personál v těch službách, eh, kteří budou moci nejenom ověřovat a kontrolovat, kam směřují ty peníze, ale taky, aby když se vydá euro z EIB, aby to mělo veškerý pákový efekt, protože jsou inženýři, profesionálové a, da, a další. A když řekneme, že chceme postavit tento most nebo tuto silnici, tak je důležité, abychom řekli, dobře, nebudeme ověřovat, anebo říct, dobrá, je to politické, politický nástroj, ale je důležité, aby to bylo doprovozeno technickou expertizou. A pokud jde o ty poznámky, například na, na adresu zástupce sociální demokracie, soudržnost, sociální soudržnost, to musíme mít na mysli. Tady je pro mě jedna zásadní věc, myslím, že pro nás, pro všechny, že EIB by neměla jak si nosit dříví do lesa. Neměla by řešit eh, věci v oblastech, kde už jsou ošetřeny. Ale spíš se zabývat těmi oblastmi, které jsou komplikované, investice do budoucna. Není možné, že jsme eh, přijatelné, abychom byli v té, v té situaci, když takové velké procento jde do tak malého počtu zemí, když to má být skutečně transformační nástroj nejenom pro členské státy, kterým se daří dobře, ale také pro členské státy, státy které, které jsou teprve na té cestě zlepšování. Takže děkuji pro, za to, co řekl pan Gabriel z EIB. Je tu jedna věc. Jsou tu dva, dvě taková slepá místa. Za prvé, jestli například akcionáři EIB jsou teď státy. Možná by měl být nějaký nový partner, třeba Evropská unie samotná. Možná bychom měli rozšířit prostředky EIB eh, z absolutního hlediska. A druhá otázka, jak se váže ta externí eh, investiční politika za hranicemi Evropské unie, kde do zemí mimo Evropy měla by to být nějaká vazba nebo ne? Nebo by to měl být stejný e, nástroj za určitým cílem? To je, já nevím samozřejmě, ale je to, je to taková úvaha. A paní Jarno, souhlasím s tím, co říkáte. Hodně lidí mluví o New Dealu a Green Dealu, ale New Deal tehdy to znamenalo hodně nových daní eh, a akceptace dluhů a hodně investic. A teď, když hovoříme opravdu o skutečném New Dealu, no tak pak to znamená možná i tohle. Se všemi omezeními, které dnes máme, ale když začneme používat tu metaforu, tak ale pak to musíme dovést do důsledku. Takže já děkuji, omlouvám se, že jsem hovořil tak ze široka, samozřejmě prostřednictvím pozměňovacích návrhů bude možno text dál změnit a doufám, že z toho vznikne dokument, který bude maximálně konsenzuální a maximálně solidní. Um, just to round off the... Děkuji. Eh, na závěr diskuse chci všem připomenout, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 28.1. v 15 hodin a o zprávě se bude hlasovat 2.3. Děkuji vám. Tak a teď jdeme na, úplně na druhý konec světa. Peking, Čína. Jdeme na tu diskusi z dnešního rána. Politika budov. Paní Keller. Poděkovat sekretariátu komise panu Rupercovi a panu generálnímu tajemníku za tento návrh toho dopisu, kde budou sformulována ta přání paní zpravodajky, bývalé zpravodajky tedy a stínové zpravodajky, dnes paní Holmajer, abychom zdůraznili, jaké jsou naše ohledy, ale abychom nepodmiňovali tu dohodu o e, pronájmu v Pekingu. Takže jestli s tím souhlasíte, myslím, že stínový zpravodaj s tím souhlasí, s tímto návrhem. Pane předsedo, děkuji, že jste nám dal vlastně den na rozmyšlenou. Eh, Madame Hol- no, Bylo to mé potěšení. Paní Holmajer, chcete něco dodat? Jenom aby to bylo jasné, tedy teď budeme hlasovat o budově v Pekingu a v dopise který bude odeslán s tím rozhodnutím, se řekne, jaké jsou naše obavy a to e, vlastně konkrétním způsobem. Pokud vím, tak ten dopis už teď všichni, koho se to týká, máte. Můžete to potvrdit? Fajn, takže budeme hlasovat. Návrh o Pekingu. Ano, bude to elektronicky, ano, ano, ano. Jste všichni připraveni hlasovat? Zahajuji hlasování. Konec hlasování. A je to schváleno 18 pro, 7 proti. Pardon. A tak musíme ještě přidat jeden hlas k těm, kdo byli pro. Tak, eh, pokud správně chápu, paní Holmer, chcete hlasovat i o tom dopise? Takže ten dopis eh, v rozeslané podobě s tou přílohou bodů od paní Holmajerové, ano? Ne? Ne, já se postarám o to, aby to proběhlo tak, jak to bylo odsouhlaseno, ano? Děkuji. Blahopřejeme paní Keller, neutíkejte, neutíkejte. Máme ještě dva body na pořadu jednání. Bod 10 eh, a 11. Promiňte, promiňte, prosím o pozornost. Body 10 a 11. Bod 10 se týká protokolu, kterým se provádí dohoda o partnerství v odbětví rybolovu mezi Senegalskou republikou a Evropskou unii. Paní Gualmini tu není, ale paní Guardia Zabal to za ní vezme. Máte slovo. Sí, gracias, presidente. Děkuji. Pane předsedo, vystoupím jménem pana Paula de Castra, našeho zpravodaje, protože teď zasedá výbor pro zemědělství, takže se nemohl bohužel dostavit. Pan předseda prosí o klid. Takže pan Castro tady bohužel teď nemůže být aby představil své stanovisko, ale já ho nahradím velice rychle, protože v podstatě už jsme na konci dnešního programu jednání a toto je tedy eh, dohoda se Senegalem, dohoda, která vstoupila v platnost v roce 2014, 2019. Navrhujeme nový protokol s platností na pět let, eh, což jsou příležitosti pro rybolov, eh, pro naše plavidla a vycházíme z doporučení eh, vědeckých eh, organizací. Funguje tady dobrá spolupráce mezi evropskými i senegalskými orgány, kde se snažíme dosáhnout udržitelného, maximálně udržitelného rybolovu, což eh, sebou nese celou řadou výhod. Eh, máme tedy před sebou 1,7 milionů eur eh, ročně, eh, z čehož 800 tisíc platí jakožto kompenzace za využívání zdrojů a 900 tisíc budeme hradit na podporu provádění senegalské rybolovné politiky. Já mám za to, že se jedná o dobrý protokol a proto pan zpravodaj navrhuje, abychom ho podpořili. Děkuji. Thank you. Any of the... Děkuji vám. Chce vystoupit někdo ze stínových zpravodajů? Paní Laporte. Par rapport à cet accord de pêche, il y a juste un élément... Půjde o tuto dohodu. Tak tady mě jedna věc mate. Intenzivní rybolov. Vyčerpávání um, těch um, rybolovných zdrojů a vlastně konkurence vůči drobnému rybolovu. To Eh, jde, jde o to, aby část těch populací zůstala na místě, nad tím, nad, nad tím se musíme, myslím, zamyslet. Any other comments? Děkuji, další komentáře? Nikoliv, tak připomínám všem, že toto stanovisko bude odhlasováváno 17. února. Ano, ano, už je pozdě, já vím. Další bod na pořadu jednání což je protokol mezi Evropskou unii a islamskou, Mauritánskou islamskou republikou o partnerství v obětví rybolovu. Jehož platnost končí 15. listopadu. Děkuji vám, pan Guerrero má slovo. Eh, vážený pane předsedo, milí kolegové, toto je eh, dohoda o rybolovném partnerství mezi Evropskou unii a Mauritánskou islámskou republikou. Bylo to původně odsouhlaseno v roce 2006. Jde o to, aby naše loďstvo mělo přístup do mauritánských vod. Jde hlavně o práci eh, SICAFu, tedy rybolovného výboru pro eh, střední Atlantik a ICAT. Další cíl je eh, posílit spolupráci mezi Evropskou unii a Islámskou Mauritánskou republikou a vytvořit eh, nějaký sektor udržitelného rybolovu. A snažíme se také zajistit eh, potravinovou soběstačnost místních rybářů. Tak, byl tu protokol, který byl podepsán minulý rok a toto tu dohodu prodlužuje, zatímco bude nová dohoda vyjednána. Takže je to formou výměny dopisů. Eh, bylo to eh, iniciováno v 3. Eh, listopadu 2019. Takže stejné podmínky budou platit po ještě jeden rok. Je to celkem 60, 61 milionů 625 tisíc. Je to rozděleno na dvě části. Je to 57,5 milionů euro na přístup k stavům ryb, si k rybám a podpora pro sektorální rozvoj rybolovného sektoru v Mauritánii je 4,125 euro ročně. Je to v souladu s politikou pro udržitelné využívání eh, rybných stavů a během platnosti protokolu by toto mělo být i nadále zajištěno. Doufejme, že bude možné konečnou dohodu za tu dobu uzavřít. A bude tam také klauzule o proráta redukci na základě té dohody, tak jak bude ve finále podepsána. Rybolovný výbor je hlavní výbor v této věci a my navrhujeme, abychom odsouhlasili tu výměnu dopisů co do prodloužení toho protokolu, přičemž bychom souhlasili s tím finančním příspěvkem k tomuto partnerství mezi EU a Mauretánií. Nicméně je to na hlavním výboru, na výboru PECH, který má zajistit, že eh, toto je, jak si, to, to bude skutečně pouze dočasná dohoda, abychom zajistili místní potravinou soběstačnost a abychom pracovali také se sousedskými státy, abychom zajistili udržitelné nakládání se, sta, se stavy ryb s rybými populacemi. Děkuji vám mnohokrát. Chce vystoupit někdo ze stínových zpravodajů? Pan eh, Štefanuca? No, jenom velice rychle. My podporujeme závěry zpravodaje. Je skutečně potřeba pokračovat v tomto partnerství. Rád bych upozornil na jeden článek v Guardianu před čtyřmi lety, kde se říkalo, že v zásadě ty eh, peníze navíc, o kterých se tady hovoří, což je 4,125 milionů na podporu rybářských komunit a zprávy rybolovy, že není důkaz o tom, že to půjde na správné místo a že Islámská Mauritánská republika bez urážky, ale já si nejsem jist, jak silní jsou tamní občanskospolečnostní partneři, ale eh, Nejsem si jist, zda ty peníze skutečně půjdou tam, kam mají. Takže já bych rád, aby ten konsenzus, který udělujeme, byť tedy nejsme rybolovný výbor, takže tu část vynecháme, jde o to, že ty peníze jsou naše odpovědnost a my musíme zajistit, že se dostanou tam, kam se dostat mají, nebo kam se říká, že se dostanou. Jinak budeme mít další špatnou publicitu. Nezapomínejme, že tady jde také vlastně peníze o, na udržitelnost. Děkuji, další komentáře. Pokud nikoliv, tak vám pouze a. Oblouvám se, pan Guerrero. Ano, jenom bych rád eh, podpořil to, co říkal kolega. Musíme si, dělat, eh, musíme si dávat pozor na využívání a monitorování peněz, které se v této zemi utrácejí, takže měli bychom se snažit eh, takto působit i na výbor pro rybolov. Ano, samozřejmě můžeme také, to byla tedy poznámka bez mikrofonu, a můžeme případně předložit i pozměňovací návrhy k tomuto stanovisku. Myslím si, že v rybolovném výboru bychom měli postupovat co nejdůrazněji co do monitorování této dohody, abychom nikomu nedali příležitost zneužít tyto veřejné peníze, takže jsem zcela pro v souladu s tím, co říkal kolega. Sekretariát mi říká, že toto je bez pozměňovacích návrhů. Ano, já myslel k tomu rybolovu. Aha, aha, dobře. Takže o stanovisku se bude hlasovat 17. února. Tím jsme vyčerpali dnešní pořad jednání. E, bylo to tak trošku divoké, ale aspoň to bylo zajímavé. E, dovoluji si upozornit, že zítra v 9 hodin 30 minut proběhne vele zajímavé slyšení o vlastních prostředcích a o harmonizaci fiskální politiky. Věřím, že se všichni zúčastníte. Já sám se musím omluvit z první hodiny toho zasedání, ale vrátím se, jakmile to bude možné. Přeji všem hezký večer.